Takže dostal jsem signál, že už tlumočení, tedy pardon, tlumočení to funguje pořád, ale že už technika funguje. Eh, je také tlumočeno do italštiny. No, my, česká kabina, doufejme, funguje. Ano, teď by tedy technika měla fungovat. Dobře, děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní můžete, eh, ale prosím vás, začněte od začátku. No, dobře, tak já to všechno řeknu znovu. Já jsem se chtěla zmínit o tom, proč jsme pracovali na této zprávě a vysvětloval jsem, že tato zpráva pojednává o tom, aby tento sektor byl čistější, zelenější, levnější a konkurenceschopnější. A snažil jsem se o zdůraznění zlepšení sociálních aspektů a otázky jistoty v dopravě a bezpečnosti, zabezpečit práva cestujících, rovněž cesta po moři eh, na dálnicích a zlepšování přístupnost celého sektoru a jeho fungování. Děkuji za spolupráci s tínovým zpravodajům. Kompromisní návrh 1 eh, eh, s tím souhlasím a takže půjdu rovnou ke kompromisnímu návrhu číslo 2, který zabezpečuje, že odstavec 5 také zdůrazňuje výhodu transportních dopravních sítí za integrace také vodní dopravy a propojení s urbání dopravou. Potom tady upozorňujeme na význam investic do kvality infrastruktury a vyzývá komisi, aby vytvořila seznam nejlepších příkladů, těch nejlepších postupů v této oblasti. Kromě toho význam vlastního vzdělávání se a vlastních metod v souvislosti s tím, co říká Mezinárodní organizace pro dopravu a Mezinárodní organizace práce, je třeba dodržovat jejich pravidla. Také propojení s bezpečností, kvalitou a kvalitním personálem. To všechno zdůrazňujeme v kompromisu 3. Co se týká potenciálu sektoru ve vývoji trvale udržitelné turistiky, odkazuje kompromis 4 na nezbytnost zabezpečit spolupráci s malými a středně velkými podniky eh, a možnosti jejich přístupu k evropským fondům. Zdůrazňujeme význam cestujících, význam dopravy cestujících, kteří cestují napříč Evropskou unii a podporují evropskou soudržnost a také zmiňujeme technologický vývoj a vývoj designu. Takže ještě jednou chci poděkovat i svým stínovým zpravodem. Těším se na vaše připomínky a těším se, že tato zpráva bude přijata ve výboru zítra ráno. Eh, doufejme, že povzbudí komisi a radu k tomu, aby konečně jednali a aby jsme se konečně přiblížili k využívání ohromného potenciálu dopravy za snižování spalin v Evropě a emisí CO2. Děkuji vám mnohokrát, děkuji mnohokrát. A teď Salvatore Polieze. Děkuji, pane předsedo. Nedomnívám se, že by se dalo ještě moc dodat k tomu, co řekl pan zpravodaj. Já si myslím, že ta zpráva je velice dobře, dobře vyvážená. Těch pět pozměňovacích návrhů je naprosto přijatelných a e, ukazují nám, jak důležité je toto téma i pro stínové zpravodaje, tedy uh, pro stínové zpravodaje je to všechno ve skrze přijatelné. Několik málo problémů máme s tím, že by měla vzniknout nová evropská agentura. Tady bylo hodně pozměňovacích návrhů i z mé frakce. Já bych si tady dovolil jenom jednu drobnou úvahu k tomu pozměňovacímu návrhu 85, který vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci členských států podporovala přijetí zdaňovacích nástrojů tak, aby to fungovalo. To souvisí eh, se zabezpečením, eh, s bezpečností, s bezpečností osob. To je naprostá priorita. Je možné toho dosáhnout různými politickými pobídkami, jako jsou třeba pobídky pro podniky. Děkuji vám. Děkuji. Další Miltiadis Kirkos. Děkuji, pane předsedo. I já chci srdečně poděkovat panu Taylorovi a ostatním zpravodajům. Tady je pět pozměňovacích návrhů, s nimi jsme přišli a myslím si, že ty návrhy povedou k posílení kvality této zprávy. Ta zpráva je velice zajímavá, ale chtěl bych říct eh, dvě, tři věci, které vyplynuly z diskuse. To je opravdu důležité, aby se podporovaly ty regiony, které jsou v okrajových eh, zónách, jako jsou Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy a další odlehlé ostrovy, tak aby doprava po vodních cestách byla podporována nejenom v dobách dovolených, ale vůbec po celý rok, protože to je pro obyvatele těchto regionů životně důležité. Je důležité dělat opatření, která povedou k tomu, že bezpečnost nebude překážkou. Bude, je třeba mít dobrou a rychlou dopravu lidí i zboží. A ještě jedna věc. Rozšířili jsme platnost této zprávy, pak se změnil i její název. Nejdřív to bylo úžeji pojaté, teď jsou tam i jiné druhy lodí a opravdu je to teď velice dobré že ty další druhy k tomu přistoupily. Navíc tam teď máme i další možnosti garance pro dopravu. To spadá pod EFSI. Eh, je to dobrá zpráva, já se těším na zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji, Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Keithovi. Ano, byla to velice příjemná zpráv, práce na příjemné zprávě. To je vidět, je tady široká schoda. Víme, jak je to důležité. Ta otázka námořní dopravy, je tam mnoho aspektů, na kterých se shodneme, musí to být všechno ekologičtější, je třeba dbát na to, aby bylo propojení mezi různými odlehlými oblastmi. To znamená, podporujeme všechny kompromisy. Keith, jenom nevím, proč si pátý vypustil z těch kompromisních návrhů. Každopádně my podpoříme i kompromis 5. A jediná věc, kde jsme se neschodli, a to jsme také řekli, ALDE se nedomnívá, že potřebujeme v tomto případě další agenturu, protože pro mezinárodní regulaci máme IMO, jinak máme SESNY, máme komise pro řeky, a myslím, že ono to vždycky zní dobře, když pro speciální oblast, pro vodní dopravu, která nebývá vždy ve středu pozornosti, tak samozřejmě by bylo krásné, kdybychom pro ně měli něco extra, ale máme jich už dostatek a nového nepotřebujeme nic. Myslím, že je potřeba postarat se o to, aby to, co má být kontrolováno, bylo kontrolováno a sledováno z patřičných míst, ale jinak opravdu Musím říct, že s tím vším souhlasím. Je to dobrá zpráva. Ještě jednou děkuji za spolupráci, byla báječná, příjemná. To slyším nadmíru rád, říká pan předseda. Děkuji i za kompliment. Samozřejmě bereme na vědomí, že kompromis 5 podporuje frakce ALDE, to se dovíme zítra. Teď Tania González Peňas. Gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji za jeho práci a za velmi příjemnou a konstruktivní spolupráci na této zprávě. Potvrzujeme, že eh, hlasování se bude konat zítra. Zpráva je vyrovnaná, šli jsme ve stejném směru. Jako komise chceme, aby byla navržena doprava trvale udržitelnější a tato zpráva by měla být prvním krokem, ale zapomněli jsme, domnívám se, ještě na eh, jednu věc, která zůstala nevyřešena. A to jsou ti, kteří by mohli pomoci zdůraznit ten rozdíl v době, kdy se bude budovat nový moderní způsob dopravy a sice rozlišovat zcela jasně mezi jednotlivými druhy lodí a funkcí, kterou mají. Protože když přepravujeme cestující po moři a po řece, tak cestují v různých druzích lodí a není to totéž. Podívejme se na trajekty či na čluny přepravující cestující na krátkou vzdálenost. A máme tady plavidla, která mohou eh, být daleko ekologičtější eh, při přepravování pravideln, při pravidelné dopravě a pravidelné přepravě cestujících, než jsou ty velké výletní lodi které škodí životnímu prostředí. Eh, ale zapomínáme také na prohloubení různých kategorií sociálního, hospodářského, ekologického dopadu. Eh, čili hlaveme, eh, hovoříme o potenciálu dynamizace lokálního hospodářství, decentrálního, ale málo na to upozorňujeme, zejména také na soustředění se na soudržnost v jednotlivých regionech z dlouhodobého aspektu. E, potom tady máme nejenom problematiku skleníkových plynů, ale také přímé znečišťování vodní dopravu jako takové. Čili domníváme se, že tato zpráva je prvním krokem, ale ještě zůstává mnoho věcí k dořešení. Děkuji. Teď paní Kristýne Berg. Děkuji, pane předsedo. Pane Taylore, vážení poslanci, děkujeme vám za e, tuto iniciativu. Komise si ji velice váží, je to vyvážené, navíc to přichází právě včas. Možná víte, že paní komisařka Bultová se rozhodla uh, že se bude soustředit v příštím roce na vodní dopravu. V roce 2007, 17 opravuje pan předseda. A my se domníváme, že tak pomocí takovéto zprávy parlament eh, vlastně je v čele těchto snah. A teď několik málo věcí které souvisí s diskusí a hlavně s kompromisními pozměňovacími návrhy. Nejprve myslíme si, že jak jsme slyšeli, že by se mělo trochu lépe rozlišovat mezi dopravou a volnočasovými aktivitami. Takové eh, ty okružní cesty nehrají nutně stejnou roli Eh, jako propojování regionu a spojování odlehlých oblastí a zvyšování míry koheze. Pak je tady samozřejmě otázka, jak pomoci tomuto druhu dopravy, například eh, veřejnými službami a tak dále. To je něco jiného než ony okružní cesty, volnočasové aktivity, to je eh, prosperující odvětví, které podporu nepotřebuje. Co se týká zajištění vnějších hranic nebo vůbec celého komplexu otázek bezpečnosti, tak my jako komise velice oceňujeme tu roli, kterou tento výbor sehnal nedávno, když se rozliš, rozřišo, rozšiřovala aktivita eh, agentur eh, Frontexu a rybolovných agentur, což je základ pro jakékoliv otázky bezpečnosti. Tam si člověk může udělat eh, obrázek eh, o tom, co se děje v našich mořích. To bylo opravdu velice důležité které a tato zpráva to reflektovala. Co se týká otázky statistických dat, což je velice důležité, pro analýzu toho, co se odehrává v tomto odvětví dopravy cestujících, tak podporujeme výzvu k tomu, abychom měli víc údajů, ale zároveň chceme připomenout, že Eurostat eh, je aktivní ve sběru těchto dat pouze pokud ho k tomu legislativa vyzve. A když k tomu legislativa vyzve, tak tradičně Evropská komise v přípravné fázi uh, by měla posoudit, jak administrativně náročné to bude, jak náročné bude pro všechny účastníky sbírat tato data. A to je třeba zvážit. V minulých letech my jsme viděli klasicky, že to vedlo z pravidla k omezení sběru dat. A dále, co se týká Evropské komise, tak eh, myslím, že můžeme přistupovat i k tomu volnočasovému segmentu, můžeme se podívat na to, jak s nimi spolupracovat, můžeme brát jejich statistiky a já jsem si jistá, že oni mají větší informace o tom, co se děje v přístavech a můžeme to prozatímně využívat, než bude nějaká legislativní báze pro to, aby Eurostat sbíral data, takže můžeme používat data, která už jsou. Pak je tady samozřejmě ta důležitá oblast, kdy se sbírají data související s nehodami. To se týká všech otázek souvisejících s bezpečností a tady je třeba říci, že tady máme Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost a ta sbírá údaje o všech událostech, které jsou relevantní pro bezpečnost a vydávají každoročně velice dobrou zprávu. To vám doporučuji k přečtení ale bohužel, jak jste zdůraznili, nic takového pro vnitrozemské vodní trasy neexistuje. A teď ke komplexu integrace vodní dopravy do os, mezi ostatní způsoby dopravy, tak zcela sdílíme názor, že to může být jenom ku prospěchu. Samozřejmě, že se tady udělalo hodně práce v rámci dopravy e, směrnice pro ITS, co se týká jednotných e, lístků, hlavně v městských aglomeracích můžete koupit jeden lístek a na ten jeden lístek můžete pak jet třeba i přívozem. Pak je tady spoustu statistických údajů, které budeme zpracovávat a to do roku 2019 bude zahrnovat jízdní řády těch různých linek a různé informace, které jsou zajímavé a relevantní i pro osoby s omezenou mobilitou. Samozřejmě všichni souhlasíme s tím, jak důležitá je role IMO a ILO, aby tam byly rovné podmínky a také jsme eh, prošli evropskou legislativu, která s tím souvisí. Oslovili jsme agenturu pro bezpečnost námořní dopravy a jsme si jisti, že ta legislativa musí být dobře implementována. Je dobře implementována alespoň v Evropě. Ano, nemáme takovouto agenturu pro vnitrozemskou vodní dopravu, ale kdyby něco takového měla vzniknout, tak si myslím, že je to zaprvé otázka rozpočtu a tato sněmovna by to měla zvážit v souvislosti s debatami o nadcházejícím víceletém finančním výhledu. Tím bych asi skončila a ráda bych upřela vaši pozornost na nedávnou zprávu, která byla zveřejněna 38. a prezentuje implementaci strategie EU v námořní dopravě 2009 až 2018 a tam můžete najít všechny informace spojené s dopravou a soustředí se to na ty oblasti, jako je trvalá udržitelnost, bezpečnost, konkurenceschopnost a tak dále. Tahle zpráva byla také poslána sekretariátu a informandum a jsem si jistá, že vám to kolegové mohou předat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, že jste to také rozeslali, to teď známo. A teď na závěr ještě Keith má slovo. Ano, děkuji. Děkuji za všechny tyto příspěvky. Děkuji Gezíne a ostatním členům výboru. Stínovi zpravodové rozhodli, že tady bude separátní agentura, a že, na tedy, že nejsme ještě připraveni na takovou tu agenturu. Takže tady komise říká, že by to mohlo záviset na rozpočtu, ale myslím si, že bychom mohli eh, dosáhnout eh, žádoucí kontroly v rámci stávající agentury, alespoň prozatím. A byly to dobré příspěvky eh, o tom, že tady existuje rozdíl mezi různými typy plavidel. A jsou tu i také různé příležitosti, které eh, existující mm, v mm, běžné eh, námořní dopravě, například eh, dánský příklad a mm, také příklad v Amsterdamu elektricky poháněných trajektů, které vytvářejí, produkují jenom velice malé znečištění. A to je určitě jedna z no, dalších šancí. A určitě e, komise e, bude zainteresována tom, aby napomohla e, rozpracovat takovouto iniciativu nízkouhlíkovou. tak bychom se mohli postavit výzvám, které před námi stojí v oblasti klimatických změn a také bychom mohli zlepšit zácpy a pak eh, v roku 2017 to bude rok hm, námořní eh, dopravy. A je to přesně načasované i pro zelené, také pro britské eh, poslance, protože je důležité, ale většina práce byla odvedena tady. Hm, velice vám děkuji za vaši podporu. Děkuji. Ano, zítra se bude konat hlasování. To je známo. Dostáváme se tím k dalšímu bodu a to je role hm, diverzifikace rybolovu a také stanovisko eh, výboru zpráva vlastní iniciativy a zpravodaj je kolega Inoje má slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo tomto stanovisku jsem se eh, pokusil odpovědět na hlavní otázku, a sice jak by eh, tento průmysl mohl na pomoci sektoru rybolovu při diversifikačním procesu, dále jak by cestovní průmysl, cestovní ruch mohl eh, na pomoci těmto lidem udržitelným způsobem a zároveň jak jim na pomoci udržet si svou vlastní identitu, identitu jejich profese. Je tu Eh, řada příkladů v některých mm, zemích, například v Itálii, Řecku, Portugalsku, Španělsku a hlavně eh, v mm, aktivity zaměřené na eh, námořní dopravě, pobřežní dopravě, ale my bychom ještě rádi se dotkli také mm, interních řek a jezer. 74 pozměňovacích návrhů tady eh, dorazilo. Děkuji eh, kolegům za to, že s nimi přišli. Většina eh, těchto pozměňovacích návrhů obsahuje nové myšlenky. Nejprve jsem si říkal, že nebude zapotřebí kompromisu, ale později, když jsem si přečetl ten text jasněji, tak jsem se rozhodl naformulovat M4, kompromisní pozměňovací návrhy. První z nich mm, znamená, že se přiblížíme definici cestovního ruchu spojeného s rilbolovem. Máme tady peska turismus a IT turismus, tak to jsem se to poučil, naučil od italských kolegů obě tato, obě tyto pojmy a budeme se soustředovat na synergické efekty, které nám přinášejí marketingové iniciativy zaměřené na vysokou kvalitu primárních produktů s tím, že se bude zohledňovat přírodní dědictví, ochraňovat voda a biodiverzita. Druhý kompromis podtrhuje skutečnost, že marketingové platformy musí být dál rozpracovány a jsou střiženy, mají být střiženy na míru tak, abychom mohli dostat požadavku. Ehm, ve třetím pozměňovacím návrhu se koncentrujeme na um, udržitelnost a na význam um, business modelů, které jsou příznivé vůči životnímu prostředí. A tady doporučujeme angažovanost um, environmentálních odborníků uh, v místním vývoji. Poslední kompromisním návrhu Tady vyzýváme komisi, aby řádně využívala eh, finančních prostředků, které jsou k dispozici eh, v rámci Evropského fondu eh, pro rybolov a hlavně jde o modernizaci a uspůsobení profesionálního plavidel. Vyzýváme komisi, aby eh, přišla s adekvátní informací, aby podpořila eh, regionální úroveň, aby se eh, zveřejňovaly pravidelně přehledy toho, jaké projekty byly podpořeny a jakými částkami. A během minulých týdnů se odvedla dobrá práce a docáhlo se dobré rovnováhy v tomto textu. Dejte mi prosím vědět, máte-li ještě nějaké další návrhy. Pro mě to bylo velice zajímavé, už jsem to říkal kolegům z SD, protože já jsem z Maďarska a víte, že tam moc té vody nemáme moc moře, takže my jsme se museli hodně přiučit, hodně poučit v těchto otázkách, ale rádi budeme hovořit o jezerech a řekách, takže vám děkuji. Děkuji. Ale Dunaj, je vaš krásná řeka. To bychom neměli podceňovat. Tak, další, Vin Kam. Děkuji, pane předsedo. Paní Svíca, moje kolegyně eh, by měla dorazit za chvilinku, eh, tedy stále ještě nedorazila do Bruselu a požádali mě, abych vám představil jejím jménem je jí připomínky. Ano, eh, Máme tady taky ještě na pana uh, předřečníka, vždyť máte i balaton. Pravdou je, že uh, máte jistě řadu rekreačních lodí a také můžete organizovat uh, rybolov volnočasový. Já si myslím, že tato iniciativa je vynikající, zejména v oblasti rybovolu, rybolovu, pardon, mm, kde čelíme mnoha výzvám, ale můžeme-li kombinovat zlepšení rybolovu s turismem, o to lépe. Tento navrhovaný model je výborný. Pan zpravodaj navrhuje čtyři kompromisní návrhy a Evropská lidová strana s nimi souhlasí. Také mm, se domnívám, že zítra odpoledne se má odhlasovat tato zpráva. Eh, chci ještě jednou poděkovat eh, zpravodaj Jum za tento výborný návrh, jak pokročit v oblasti rybolovu. Děkuji. Teď má slovo Gesine Meissner. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegovi z Maďarska, který za toto stanovisko a nejprve bych chtěla předeslat, že oni čtyři kompromisní návrhy budou všechny podpořeny také ALDE. Myslím si, že je důležité, abychom obecně tady zaujali stanovisko pro výbor, výbor pro rybolov, protože cestovní eh, ruch by právě eh, měl se dostat do popředí v oblasti rybolovu. To znamená, všichni ti, kteří bydlí v rybolovných regionech, to vědí, eh, že i politika rybolovu může mít dopady na cestovní ruch a opačně. Toto všechno musíme eh, se na to dívat vyváženě. A tady existuje řada možností. Pochopitelně máme tady individuální rozdíly v jednotlivých regionech. U některých pozměňovacích návrhů máme příliš regionálně specificky zaměřené a e, tady to jde ještě dál, než jenom obyčná, obyčejná výměna. Myslím si, že tady má zásadu subsidiarity, musí se někde rozhodovat přímo v místě, ale je důležité si vyměňovat názory o zkušenostech právě s rybolovem, e, s rybolovou turistikou. To může vypadat velmi rozdílně a to je tady velmi dobře popsáno. Proto bych chtěla poděkovat za stanovisko a v celku jsme s tím velmi spokojeni. Děkuji. A další je Sanji Levens. Much, um, um... we've looked in this committee and in the tourism task force at all aspects of Myslím si, že toto je nesmírně zajímavý pohled na to, jak může eh, získávat daleko více z rybolovu také lokální eh, rovina. A eh, toto je významné, ale já jsem za naší skupinu předložila ještě několik pozměňovacích návrhů, které e, domníváme se mohou zlepšit zprávu, e, e, protože 790 nebo 750 mil je k překonání u nás, ale Zejména se snažíme spolupracovat s jinými zeměmi, kde je důležité partnerství na evropské úrovně, protože, jak už na to upozornil můj kolega, tak my chceme posilovat partnerství na evropské úrovni i poté, co Velká Británie opustí Evropskou unii. Naopak bude to ještě důležitější při propojování malých regionů, abychom lépe srůstali. Já podporuji body týkající se společného marketingu, sdílené praxe, více školení, efektivnějšího využívání fondů, ale také pochopení toho, jakým způsobem lze čerpat z fondů a také také čerpat z různých zdrojů. Rovněž jsem předložila specifické pozměňovací návrh zaměřen na ženy, protože rybolov je často nahlížen jako typicky mužská záležitost, ale je třeba podívat se na lokální společenství a na roli, kterou právě zde hrají ženy eh, v rozvíjení průmyslu právě ve směru turistiky. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď za generální ředitelství paní Petě Agenova. Good afternoon, Mr. Chair, honorable Man. Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji vám za velice zajímavé podněty ve věci cestovního ruchu a souvisejících aktivit s rybářstvím. Také jsme se podívali na pozměňovací návrhy a těšíme se na finální zprávu, o níž se bude příští rok hlasovat. Pak také komise písemně poskytne své stanovisko k závěrečné zprávě, ale už teď můžeme indikovat, že většina navrhovaných pozměňovacích návrhů je souladu se stanoviskem komise. Také bychom chtěli poděkovat panu zpravodajovi za to, že vzal eh, v úvahu naše názory z minula a děluje, děkujeme všem za velice plodnou spolupráci. Děkuji vám. Vielen Dank und jetzt... Děkuji teď ještě jednou pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i svým kolegům za jejich pozměňovací návrhy a všechny podněty. Pokusili jsme se je všechny zohlednit. Předtím jsem zažertoval, že Maďarsko nemá zájem, co se moří týká, ale opravdu ten eh, problém se nás také týká, co se ryba, rybolovu týká. Mnozí myslí na eh, jezera nebo moře, ale ona i ta vnitrozemská moře jsou tím dotčená. To tím spíš, že eh, se o ně vedly různé spory. V minulosti se o vnitrozemská moře válčilo. A musíme také přihlížet k tomu, jaký vliv mají řeky. Musíme se podívat na to, jaké jsou dopady cestovního ruchu souvisejícího s rybovolem. Ten, kdo si chce dát dobrou sladkovodní rybu, tak je u nás vždycky srdečně vítán. Ještě větička, neberte to jako nezdvořilost. Já bohužel zítra zde nebudu, až se bude hlasovat. Musím Musím se účastnit Mezinárodního kongresu v Bratislavě. Teď hned okamžitě tady odsud musím odjet. Nemějte mi to prosím za zlé. A samozřejmě, že se nechám okamžitě informovat. Děkuji. Bratislava taky leží na Dunaji, Černé moře je už pouhých tisíc kilometrů daleko, takže až tak daleko to taky není. Je to tedy relevantní, to jsme viděli, hlasovat budeme zítra. Eh, hlasování ve výboru pro rybolov 10. listopadu a na plénu potom v prosinci tohoto roku. Teď bude drobná pauza, tři minuty z technických důvodů. Tři minuty pauza.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

Oh. Now we can continue. Nyní můžeme pokračovat. Technické problémy jsme vyřešili. A teď se dostáváme k investicím do zaměstnanosti a růstu, maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů. Stanovisko ke zprávě z iniciativy výboru Regi. Kosmas Zlotovský je s pravodajem a má teď slovo, prosím. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám Chci panu zpravodaji poděkovat za to, že předložil ten text. Času moc nemáme, ale pozměňovacích návrhů je hodně. Děkuji všem, kdo přišli s takovými pozměňovacími návrhy a doufám, že finální text se pak podaří přijmout bez pochybností. To téma je velice důležité a rád bych poukázal na několik málo věcí. V zásadě jsme se shodli na tom, že evropské strukturální a investiční fondy, fondy jsou důležitým nástrojem pro další integraci a fungování dopravní sítě v Evropě, hlavně propojení mezi základními sítěmi a komplementárními sítěmi, ale také eh, pro budování infrastruktury v přeshraniční oblasti. Mnohé z pozměňovacích návrhů opět ukazují, jak důležité je využívat lépe EFSI v rámci Evropské rozvojové strategie. Vyváženost, trvalá udržitelnost jsou velice důležité. Veřejná doprava je totiž důležitým prvkem rozvoje doprava mezi městy, ale zároveň eh, má sloužit k tomu, aby mezi velkými aglomeracemi se zmenšily anebo zcela zmizely ty ta, zmizela ta úzká místa. Důležité je koordinovat mezi ústředními místy a těmito investičními programy. Je to důležité z pohledu regionu mm, respektovat regionální zájmy již ve fázi plánování. Důležité je také podpora ze strany komise, protože komise má finanční prostředky i věcné znalosti. Příspěvek skutečně musí být reálným příspěvkem a přirozeně musí vést k tomu, že se nebude plítvat nebo nesprávně vynakládat ty prostředky. Je důležité, že úroveň financování v rámci víceletého finančního plánu pro členské státy zůstane zachován právě i co se týká propojení se zbytkem kontinentu. V Evropské unii a především ve střední a východní Evropě jsou i periferní regiony, které jsou stále ještě výrazně méně vyvinuty, hlavně ekonomicky, a kde jsou velice speciální infrastrukturní geografické podmínky a investiční a strukturní fondy zatím nefungují stoprocentně. Právě tyto transportní prostředky, kde jde o výbavu, infrastru- výstavbu infrastruktury, která je nákladná, to činí velké problémy. Samozřejmě je také důležitá dostupnost eh, strukturních a investičních prostředků pro malé a střední podniky. Máme stále ještě příliš mnoho administrativních bariér, co se týká přístupu k prostředkům. Hlavně v oblasti dopravy takové máme a proto je třeba komisi upozornit na to, že byrokracie nesmí být důležitější než cíle, které se sledují. Děkuji ještě jednou za spolupráci všem stínovým zpravodajům a myslím si, doufám, že výbor zítra naše úsilí ocení. Děkuji. Děkuji teď Wim van de Kamp. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Znovu bych eh, chtěl omluvit moji kolegyni, která je na cestě do Bruselu. A za druhé bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodajovi za vynikající spolupráci, eh, kterou jsme zažívali při vypracování této zprávy. Doprava i evropské struktury Ehm, mohou více využívat strukturální fondy a investiční fondy, ale je třeba očekávat, že to pochopí také oblast dopravy a bude i bude intenzivnější v možnosti čerpání fondů. My jsme si dovolili předložit pozměňovací návrhy a Evropská lidová strana může podpořit 12 z kompromisních návrhů. Potom mm, naši kolegové, naše kolegyně Ayala Sender a paní Ribo Dalon předložila, předložili dva návrhy, které se týkají eh, úlohy místních úřadů v tak nezbytných otázkách, jako je doprava. My si uvědomujeme problémy v tomto smyslu, ale domníváme se, eh, že tady ještě nepanují dostatečné znalosti. Eh, co všechno je možné udělat? My se domníváme, že Evropská komise Mm, eh, se sice snaží a pravděpodobně také může hovořit s Eurostatem o tématu dluhu a fondů. Pravdou je, že když někdo je ochoten k významným investicím, musí mít také možnost půjčit si peníze, aby mohl uskutečnit svůj projekt. No, to jsou všechno věci, které nebudeme moci vyřešit zítra, ale je třeba studovat další detaily. Takže návrh SAD e, zatím nepod... Danke sehr. Jetzt ist Ismail Ertug dran. So. Děkuji. Děkuji. I have the, uh, pleasure to... Děkuji. Je mi potěšením vám předložit stanovisko našeho stínového zpravodaje, stíle zpravodajky Kristýn. Kristýn. Ono to není těžké vyslovit to pro Bavora. Takže dovolte kolegové, abych řekl pár slov za Kristýn k této zprávě. Zpráva se ubírá správným směrem a zahrnuje celou řadu pozitivních výsledků je tu šest nebo sedm bodů, které by teď měly být potrženy. Za prvé potřeba maximalizovat eh, příspěvek eh, strukturálních fondů, tak aby bylo dosaženo eh, urbání agendy a jejich cílu a abychom měli řádné finanční prostředky a mohli podpořit tyto, tento plán udržitelné mobility. Pak potřeba lepších synergetických efektů, mm, využití prostředků v dopravním sektoru, dále důležitost toho ukončit tyto plány přeshraniční a v, v, v, v té této sekci a další pozitivní elementy jsou eh, význam eh, sociální soudržnosti, propojení s cíly TNT, anebo potřeba snížit administrativní překážky. To všechno je zahrnuto v textu. Nicméně, v, když se podíváme na hlasování z tohoto pohledu, bychom rádi zdůraznili dva důležité body. Za prvé je zásadní, abychom zdůraznili, že pákový efekt finančních nástrojů je velice nízký, téměř neexistující v dopravním eh, sektoru a to vyžaduje eh, žádné nástroje pro to, abychom mohli podpořit infrastrukturu z prostředků strukturálního fondu a e, dále. Zdá se důležité vyzvat k větší rozpočtové flexibility, tak abychom mohli veřejně financovat e, tyto věci. Je důležité, aby náš výbor zaujal stanovisko e, k této otázce, protože všichni jsme si vědomi toho, že investice do udržitelného dopravní infrastruktury vyžadují zásadní veřejnou intervenci a mm, budou stejně tak atraktivní pro veřejný sektor. Děkuji. Toto bylo za Kristin. Děkuji. Ismaila Kristin. Děkuji. Další je Dominik Rike. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za jeho práci i za atmosféru spolupráce. My podporujeme všechny kompromisní návrhy, a eh, my jsme taky předložili určité pozměňovací návrhy, kde se domníváme, že mohlo dojít k trošku niancovanějšímu postoji, eh, hlavně to, co řekl pan Kamp, eh, abychom trošku šířeji zohlednili rozpočtovou politiku u příležitosti využívání a čerpání fondu. Myslím si, že musíme být velice obezřetně opatrní, abychom nepřeháněli zase ten, to téma, které je tak nesmírně komplikované a snažili jsme se zohlednit specifické způsoby. Ale co se týče souboru všech kompromisních návrhů, podporujeme ho. Já jsem chtěl jenom připojit, že bychom byli bývali velice spokojeni, kdybychom viděli, že zpravodaj bude zdůrazňovat nezbytnost eh, spojení čerpání z různých nástrojů, to znamená z regionálních fondů, ze speciálních fondů a také z dalších jiných finančních nástrojů. Já si myslím, že to je nesmírně důležité a to zdůraznění nám tam nepřijde příliš velké a opravdu uh, Eh, zohledněné. A potom, co se týče řízení fondu, otázka finančního nařízení, která s tím souvisí. Samozřejmě to nebylo předmětem zprávy, a tudíž se jsme ani nepředložili pozměňovací nárok v tento směru, ale jak víte, eh, tak eh, finanční řízení by mohlo zakázat čerpání určitých druhů fondů, zejména v oblasti dopravy. A to je nutné projednat eh, s výborem pro rozpočet a s výborem pro kontrolu rozpočtu. Hm, my souhlasíme jako další bod s tím, že pan zpravodaj zdůrazňoval nezbytnost koordinace národních a evropských plánů Eh, ve, v tom vertikálním eh, propojení. Protože víme, že je třeba zohledňovat přeshraniční spolupráci, která je tak významná, zejména v oblasti dopravy. No, abych to zkrátil, eh, chtěl jsem upozornit na nějakých jaksi druhotných záležitostí, ale jinak je ta zpráva vynikající a jistě si zaslouží, abychom ji podpořili. My ji každopádně podporujeme. Děkuji. A teď se tedy divím, že Dominik se nezvinil o těch 800 metrech mezi Valencánem a Bruselem. A teď se dostáváme k DG Regio Katia Ustal. Thank you, chair. Thank you, Robert. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Sdílíme mnoho z vašich názorů, není s čím nesouhlasit návrhu té zprávy. Naše návrhy se týkají několika málo bodů. Teď se to týká současnosti a nadcházejících let, takže bych zmínila článek 16, odkazuje na otevřenou dataplatformu, protože každý má zájem vědět, kam ty peníze jdou, tak tohle programovací období poprvé umožňuje říci v předstihu nejenom kam ty peníze šly, co se týká alokace podle sektoru, kolik miliard to bude do dopravy, ale můžeme skutečně indikovat kilometry silnic, železnic a dalších druhů dopravy a údaje jsou k dispozici. Máme tedy tu otevřenou data platformu podle států, podle regionů, podle programů. Jsou dostupné informace, kolik se slíbilo na to sedmileté období, tak eh, pak se to dá dát dohromady s těmi alokovanými prostředky. Je to zajímavý zdroj informací, takže můžete podle členských států pak vidět, eh, jak jsou ty sliby implementovány. My to monitorujeme, sledujeme i tuto platformu, ale můžete to sami kontrolovat a vidět, zda ten pokrok je takový, jak slibovali. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Hlasovat ve výboru budeme zítra ve výboru Regi. Ještě nevím, kdy to hlasování. Ach, omlouvám se. Teď ještě pan Zlotovský krát, krátce musí dostat slovo. Nemám, co bych dodal. Všechno bylo řečeno. Dnes budeme hlasovat. Zítra, zítra budeme hlasovat. Jinak eh, dovolte, abych ještě jednou poděkoval za to, že jste mluvil německy, nemusel jsem si brát sluchátka. Takže hlasovat budeme zítra, hlasování ve výboru Regi buď zřejmě buď v listopadu a na plénu potom v prosinci. Tak dostáváme se k dalšímu bodu. To je výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Stanovisko k zprávě z vlastní iniciativy výboru Econ. Jacqueline Foster je zpravodajkou, ale v tuto chvíli tady není. Ano, ona to není, uletělo jí letadlo, ale já ji zastoupím, takže kolega Zlotovský napsala to anglicky, tak já to přečtu anglicky. Uh, Co se týká stanoviska eh, zpravodajky, zpravodajka zdůrazňuje fyzické, technické a regulační bariéry mezi členskými státy, které vedou k fragmentaci jednotného trhu a každoročně brání růstu konkurence. Proto je třeba větší politické vůli, vůle ze strany komise i členských států, aby se opravdu završil jednotný trh v oblasti dopravy. Další klíčovou věcí stanoviska jsou výhody digitálních technologií v dopravě a cestovním ruchu. Dále zpravodajka říká, že je třeba to vidět nikoliv jako hrozbu, ale jako příležitost pro vznik pracovních míst a profitu pro uživatele. Spravodajka dále e, vnímá že pozitivně, že se hovoří s mezi klíčovými zeměmi o rozšíření i na leteckou dopravu. Tento trh nejenom, že zlepší přístup na trh, ale také to poskytne nové obchodní možnosti pro rozvíjející se sektor letectví v Evropě a Vznikne zde možnost nových, vzniku nových pracovních míst a dalších benefitů pro cestující. Dále je jasné, že integrita jednotného trhu musí být zachována pro všechny. Musí tady být férová, konference, férová konkurence mezi státními a privátními způsoby dopravy. Děkuji vám. Děkuji, skvělé skvěle jste to přečetl anglicky, všichni jsme tomu rozuměli. A teď, myslím, Vin van de Kamp zase na řadě. Voorzitter, eh, het spijt mij zeer, maar ook mijn Italiaanse... Ano, pane předsedo, je mi to velmi líto, ale můj italský kolega Salini eh, taky je zatím ještě cestou a do Bruselu. Zřejmě se někteří dohodli, eh, že zůstanou někde na cestě. Já bych eh, tedy předal informace pana Salínyho. Samozřejmě mm, eh, chci poděkovat Jackie Forstera Tomasovi eh, za to, že předložili tuto zprávu. Já si myslím, že je dobré, aby výbor pro dopravu předložil stanovisko k tomuto tématu ekonu. Pravdou je, že máme celou řadu fondů, které umožňují investice. Máme tady hospodářský význam pro motivaci a stimulování hospodářské soutěže. A proto se domnívám, že je velmi dobře, že Jackie Forster rozhodla předložit o předložení tohoto stanoviska eh, pro výbor Econ. Eh, my jsme studovali různé aspekty a zítra samozřejmě budeme hlasovat Samozřejmě Eh, tady eh, jistě tato, tyto názory mohou pomoci otevřít více trh, ale je třeba zohlednit také aspekty, které vnáší veřejnost a je třeba vyřešit také otázky kompetence soukromého trhu, protože někteří říkají, že přepravci eh, podléhají, mají soukromé kompetence, jiné tvrdí, že tady má být nějaká veřejná kontrola, ale jistě můžeme zlepšit hospodářskou soutěž v tomto sektoru. Také očekáváme a kolega Ismail už na to upozornil, tento road package, eh, eh, což má v úmyslu komise a víme, že to je velice kompetitivní sektor, konkurenceschopný, ale proto je třeba také se zaobírat otázkami kabotáže, otázky eventuálního sociálního dumpingu a také způsobu práce. A to všechno je třeba zohlednit v rámci kompetencí Evropské unie. Skutečností je, že jsme mohli završit čtvrtý balíček, jak technický pilíř, tak také téma, které se vztahuje k trhu. Eh, pro některé eh, ne, nejsou ty úpravy v oblasti trhu spravedlivé. Pan předseda říkal, že eh, ta zpráva nejde dostatečně daleko. No, všichni máme své názory i všechny slabosti, když vyjadřujeme určité názory ale my se domníváme, že je třeba překonat limity v přeshraniční dopravě a zohlednit zejména technické aspekty, které díky tomu čtvrtého balíčku již byly částečně vyřešeny. E, ale nejdůležitější je téma evropských fondů. Na jedné straně máme evropské strukturální fondy, pak tady máme Connect, European Connecting Facility a máme tady také fond EFSI. A ty skýtají různé možnosti pro zesílení našich snah pro větší investice Eh, v oblasti dopravy za zohlednění kompetencí v Evropské unii. Eh, nebojíme se toho, přejdeme k akci. Kolega Salíny říká, že téma státních dotací Eh, musí být rovněž zohledněno a také počítá s tím, že předloží ještě některé pozměňovací návrhy ke stanovisku paní Forster, ale mám dojem, že pan Salíny i paní Forster spolupracují vynikajícím způsobem, eh, i kdy, protože jejich ideologické pozice nejsou tak daleko od sebe. Děkuji. A další ano, musím omluvit naši stěnovou zpravodajku paní Tapadel. Takže mám to potěšení eh, přezdovat teď její poznámky. Eh, stínová zpravodajka skupiny SD podporuje bod 4, který se týká ehm, ehm, výhody eh, využít ehm, digitální technologií. Ovšem, je tady pár aspektů této zprávy, s kterými nesouhlasíme. Eh, celkový dojem je takový, že sociální aspekty eh, téměř neexistují. Ehm, zatímco podporujeme soutěž jako hybnou sílu ehm, růstu a chceme zdůraznit, že jakékoliv kroky, které jsou učiněny k dovršení jednotného trhu v oblasti dopravy, by neměly být učiněny na úkor sociálních práv těch, kteří v tomto sektoru pracují a ani by to nemělo vést k snížené kvalitě služeb. V tomto kontextu je to bod 1, 2 a 3, které by mohly být vylepšeny tím, že zdůrazníme to, že je tady potřeba vytvořit rovnováhu mezi výhodami pro podniky a průmysl a ochranou zaměstnanců v sektoru dopravy. Eh, tento silniční sektor silniční dopravy nám eh, poskytl celou řadu příkladů, kde otevřený trh eh, vedl k vykořišťování zaměstnanců. A co se týče bodu 2, podporujeme požadavek zpravodajky, že legislativa často bývá, by měla být lépe implementována. Tady je propojení s bodem 7, který potrhuje nebezpečí jednorázových opatření, do kterých se pouští členské státy. A v tomto smyslu bychom rádi chtěli potrhnout potřebu větší koordinace mezi zeměmi EU. A nejlepší by bylo, kdyby se vytvořil Evropská agentura pro silniční dopravu. To většina poslanců e, toto podpořila, bylo to ve zprávě o sociálním dumpingu. Děkuji a další je Pavel Telička. Tak... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že nikoho tady nenahrazuji. Jsem osoba, která je zodpovědná co se týče návrhu, tak bych řekl, že je to velmi dobrý návrh. To, co oceňuji, je, že je to přímo namířeno a um, že, bychom, že je to v rámci um, kompetenci ostatních um, výborů za druhé. Plně podporuji to, co Eh, říká Jackie Foster, a sice, že skutečně eh, tady máme politickou připravenost mm, eh, podpořit jednotný trh v oblasti dopravy. Stejně tak ehm, se tady říká, že jsou potíže s implementací té stávající ehm, legislativy, tedy nedostatečná implementace. Toto mohu potrhnout. Za druhé, bych chtěl eh, také ještě eh, zdůraznit to, že tady je rovné hrací pole mezi veřejným a soukromým sektorem. Ještě bych eh, to dodal v úzovkách historické a nové společnosti. A za třetí bych rád zdůraznil následující. Férová soutěž by samozřejmě měla být něčím nezbytným a určitě bychom měli diferencovat mezi protekcionismem a rovným hracím polem. A myslím si, že toto je také v návrhu zdůrazněno opět to eh, bych to rád podpořil. A konečně bych rád řekl toto. Předložím několik pozměňovacích návrhů a ty se eh, půjdou v eh, podobném směru, tedy posílení eh, férové soutěže, na to se budu soustředovat a také tady bude to odrážet některé poslední otázky, které se objevilo ve poštovních službách nebo v jiných oblastech. A jinak si myslím, že to je ten, ten tón, s kterým přišla Jackie a je to něco, co určitě mohu podpořit. Děkuji. Děkuji. Maja Kilel, další. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen valitettavasti ehtinyt paikalla ja ajattelin... Ja sám jsem to stihla, přijít jsem včas, budu hovořit eh, finsky. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodajce eh, kolegyni Foster za tento návrh. Je to věc, která určitě rozdělila tady naše kolegy v parlamentu, ale je to velmi úspěšný návrh, i když nemohu souhlasit se všemi částmi eh, eh, tohoto návrhu, protože je to přeshraniční eh, aktivita. Doprava, cestovní ruch si, jsou, jsou, si mm, konkurují v mnoha rovinách. Máme tady konkurenci mezi různými zeměmi Evropské unie a tento Parlament eh, eh, tady chce ochraňovat evropské společnosti v oblasti silniční dopravy. Eh, pak tady máme ještě soutěž či konkurenci mezi chudými a bohatými zeměmi. Komise tady požádala o vtvoření balíčku slunční dopravy. Tady ty trhy jsou tradičně rozděleny na eh, podniky, které mají přirozený eh, monopol a pak tady máme eh, legislativu a není tady jisté, jak budou věci se vyvíjet do budoucna ehm, a pak je tady také, ehm, jsou tady finance a spotřebitelé. A doprava Eh, tady máme revoluci v oblasti industrializace a proto eh, jednotlivé podniky vzájemně eh, si konkurují a soutěží, v jakém trhu se budou ty sektory rozvíjet. A určitě nebude to nemůžeme říct, že je to cesta do pekel nebo cesta ke štěstí, ale jako lidé, kteří pracují na legislativě, bychom měli zajistit, aby legislativní prostředí v celém tomto sektoru bylo jasné a takové, aby se s každým zacházelo eh, rovným způsobem. A především si musíme uvědomit, že sektor dopravy mm, tady existuje a že má sloužit zákazníkům a proto ve všech našich rozhodnutích bychom se měli postarat o to, aby pravidla hry v tomto sektoru byla cílem na to, aby se posloužilo nekonečným spotřebitelům. Toto bude to nejlepší řešení. Děkuji. Dank. Děkuji. A další Taylor. Zpravodaj, který je přítomen, stínový. Děkuji, pane předsedo. Ano, je škoda, že tady Jackie není. Přál bych si, aby se brzy dostavila. A budu se těšit na to, že s ní budu spolupracovat na této zprávě. A stejně tak jako její přátelé tady a stínoví zpravodavé ze zelené. Takže jsem přesvědčen o tom, že Jediný způsob, jak dosáhnout férové e, soutěže a vytvořit e, rovné hrací podmínky e, v dopravním sektoru, je zvážit si ty skutečné náklady v každého typu dopravy. A když se tady podíváme na odstavec 1, kdy Jackie hovoří o pokusu zajistit otevřenou a férovou soutěž. Myslím si, že musíme vzít v potaz náklady každého takovéhoto typu dopravy, včetně dopadů na skleníkový, eh, na eh, protection and safety emise a musíme zabezpečit, zajistit eh, bezpečnost. A tady toto musíme všechno vzít v úvahu a e, zatím e, tady nemáme e, rovné hrací podmínky s férovou a otevřenou soutěží skutečné ceny, férová zdanění a ostatní finanční opatření mohou vést k takovému posunu k udržitelnějšímu typu dopravy, jako třeba vnitrozemské dálnice a železnice a k lepší výkonnosti každého tohoto typu dopravy, co se týče výkonnosti a podílel eh, se na klima a životní prostředí. Vemte si letecký eh, dopra- eh, provoz, sektor leteckého provozu. Ehm, tady nemáme kolegu, který je zodpovědný, ale máme tady celou řadu přímých a nepřímých dotací, které přicházejí od evropských daňových poplatníků. Ehm, jsou tady státní dotace do leteckého provozu a máme tady 43 miliard eur ročně. A Řada eh, vlád Evropské unie nevidí tyto velice důležité zdroje příjmu, eh, které také podkopávají eh, udržitelnější typy dopravy a pak to vede k neférové soutěži. Ale vítám dohodu, která byla uzavřena minulý týden o opatření založených na globálním trhu. A myslím, že opravdu musíme přiznat, že to je teprve první krok a e, že to ještě nejde dostatečně daleko. Měli bychom se e, vyhnout nebezpečně vyplývajícím z klimatických změn. Letecký provoz by měl být podroben většímu zdanění a mělo by to být skutečně pokryto účinnými a závaznými mechanismy. A proto všechny mezinárodní lety, které přichází do Evropské unii, by měly spadat pod tento systém ITS e, z roku 2000 17. Ehm, Já předložím pár pozměňovacích návrhů k této zprávě a ehm, ty budou odrážet naše názory, eh, stejně tak jako nedostatky eh, intermodální no, dopravy. Eh, například ehm, to, co vede k znečištění, stejně tak jako se bude týkat práv pasažérů a sociální dumping. Budu se těšit na živou výměnu názorů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní Anderson, děkuji, pane předsedo. Souhlasím s mnohým s tím, co řekli kolegové. Důležité jsou sociální aspekty, otázky e, zaměstnanosti, musí být eh, v tom stanovisku posíleny a doufám, že se toho dosáhne těmi pozměňovacími návrhy. Toto stanovisko v tuto chvilku postrádá uznání dopravy jako životně důležité služby pro většinu lidí. Mm, to nemá variantu. Spolehají na dopravu, aby se dostali do práce, aby si udrželi své pracovní místo a parlamentní výzkumní, výzkumná služba udělala skvělou zprávu, která se týká spojení veřejné dopravy a sociální inkluze. A to je věc, která musí být zahrnuta do jakéhokoliv pohledu na dopravní politiku a musí to být součástí toho boxu konkurenceschopnosti. To také posiluje studie komise z počátku tohoto roku o smlouvách eh, veřejných služeb a dopravy. Tam se jasně řeklo, že od roku 2008, od finanční krize tohoto roku, nastaly velké problémy v mnoha členských státech, protože veřejná doprava už nebyla dostatečně podporována a v podstatě je to spojeno s dalším bodem, o kterým budeme hovořit. A ne, že bych nesouhlasila s celou tou zprávou, ale jsem ráda za tu diskuze, kterou jsme tady vedli, ale určitě si to zaslouží hodně vylepšení. Děkuji. Jens Nielsen jako další. Děkuji. Abych se dovolil několik krátkých připomínek. Nejprve bych chtěl pohovořit o sociální otázce, která hraje velkou roli. Mm, protože i to je nesmírně důležité. Víme, jak vypadá život většiny a to bychom eh, rádi dostali do textu. Eh, kromě toho se tady hovoří o optimalizaci využívání investičních a strukturálních fondů. Mm, eh, v angličtině je napsáno No, Teď dám příklad. Já samozřejmě hovořím o mé zemi, ale asi to bude v jiných také tak. Konstatovalo se, při dlouhodobém plánování, eh, že tato investice jsou nezbytné pro rozvoj turismu a viděli jsme, že je tu snaha pro nalézání zdrojů pro tyto investice a e, Evropský regionální fond a Evropské investiční fondy nemohou podpořit stejný projekt. E, vždyť to není povoleno. Není možné e, mít jeden zdroj financování a hned zase druhý. To není tedy případ optimalizace. Měli bychom umožnit sloučení všech sil a zdrojů pro možnost investic do určitého projektu a e, to předložíme samozřejmě jako pozměňovací návrh. Děkuji vám. Děkuji, teď e, jsem sám sebe dal na pořad jednání. Jsem 12 let v Evropském parlamentu a co se týká o principy internalizace externích nákladů, Utah Pace Principle, napříč frakcemi, napříč zeměmi, máme skvělé společné stanovisko. Ale právě když dojde na dopravu a pak je tam nějaký konzervativní, byl to konzervativní poslanec za CDU řekl, že v dopravě tržní hospodářství nefunguje a to nám brání. Pokud přesně ty druhy dopravy, které škodí klimatu, podporujeme a ty ekologicky příznivé jsou naopak finančně výrazně a daňově výrazně znevýhodněny. A já jsem tedy rád, že tady máme zástupkyni z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, protože to, co vidíme, že komise se vždycky soustředí na silniční dopravu, tam musí konkurence fungovat, na kolejích Eh, na vodě, ve vzduchu, ale když se podíváme na srovnání těch sektorů, tak tam ty zdroje pak už nehrají roli. Znáte tu sumu? 30 miliard dostávají aerolinky rok co rok a v podstatě v mezinárodním měřítku neplatí DPH, no tak to pak musí někdo zaplatit. Proto umělé je jízda e, vlakem dražší a létání levnější, i když s klimatickými cíly je to neslučitelné. Proto teď samozřejmě bych se zeptal komise, generálního ředitelství pro soutěž, co to tady dělají. Já už jsem to opakovaně říkal ve všech různých gremích, jak e, naložíte s tím, aby ty principy, na nich se všichni shodneme, byly realizovány v politice dopravy. Teď je tady Štefan Zíbn z DG pro generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a ten nám to vysvětlí. Máte slovo, prosím. Jsou tady tři lidi z generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a oni se mezi sebou asi musí dohodnout, kdo má právo hovořit, protože obsah je důležitější než rychlost. This question does not seem the Otázka eh, související s eh, konkurencí. Tady jste narazil na státní podporu, dotace, která by, které by mohly být i nelegální. Samozřejmě, že daně spadají do kompetence členských států. My jsme v některých oblastech eh, začali se starat, aby nedocházelo k vyhýbání se daním, ale v této oblasti uh, Eh, ta legislativa je v kompetenci členských států. Zatím jsme v této oblasti nepodnikli žádnou akci. mal... Eh, mohu se krátce k tomu ještě vrátit. V Německu je to tak, že z 23 letišť 17 jich je deficitních a jsou udržována jenom proto, že jsou nějak na státní podpoře. Ale když šlo o to, že spojení Berlín-Vratislav v Polsku bylo prodělečné, tak se to prostě utnulo. To znamená, nedá se přece jeden zvýhodňovat a druhý znevýhodňovat. To nejsou daňové zákony, existuje více možností a některá letiště, u nich se e, intervenovalo, třeba Zweibrücken to bylo důležité, ale u jiných zase ne. A proč státní pomoc u někoho komise akceptuje a u někoho nikoliv? Teď jste přišel s tím příkladem leteckého spojení a letišť. E, letecká doprava, trh letecké dopravy je liberalizovaný od 90. let. Letiště se dlouho vnímala jako infrastruktura, teprve od rozsudku proti opatření Hale Lipsko vykrystalizovalo, že právně viděno i státní investice do infrastruktury za určitých okolností jsou vnímány jako dotace a subvence. Reagovali jsme v roce 2014, jsme, změnili, jsme schválili základní směrnice a otevřeli jsme stovky případů od Španělsko po Pobaltí. Teda my tady či děláme něco, vím o tom, že v Německu vydělávají peníze maximálně tři letiště. Jak asi víte, máme přechodnou lhůtu 10 let, ta je stanovená a v těch deseti letech se ještě mohou eh, dávat jisté dotace, pak to skončí. Dejte nám tedy prosím trochu času, jsme na správné cestě, ale opravdu jsme vystartovali o něco později. Děkuji. Teď Will van de Kamp. Voor mijn beeld um, ähm, ano, pane předsedo, mně se zdá vynikající, že tedy se odpovědělo na vaši otázku, ale já bych rád, kdyby komise okomentovala taky trochu text Jackie Forster. To, co předložil, měli byste trošku času i na to? Also ich kann da nichts zu sagen, aber die Kommission wird... Nemohu přislíbit, ale komise určitě k tomu něco řekne, myslím si. Nevím, kdo z vás je teď na řadě? ale jsme zvědaví teď na stanovisko textu, který máme k dispozici a také k diskuzi, která se zde vede. Máte slovo. Okay, I'm DG Competition and not the... DG Competition jsem a ne komise, ale alespoň z pohledu DG Competition. Souhlasím s těmito body a pouze mohu vyzvat parlament k tomu, aby skutečně urychlil schválení tohoto železničního balíčku. Železnice to je oblast, kde se něco musí udělat a tady eh, spíše tedy o eh, hranici členských států a Evropský eh, parlament by tady měl schválit příslušnou legislativu. Nach der... Tak, a teď komise ještě má slovo. A teď ještě Kosmos Lotovský po komisi za Jackie Foster. Also ich bedanke mich für... Chtěl bych poděkovat za všechny um, příspěvky jménem paní Foster a budu se těšit na diskuzi, která bude následovat. Děkuji. Děkuji. Takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 13. Eh, říjen. Hlasování ve výboru TRAN se bude konat 10. listopadu, hlasování na výboru EKON je 5. prosince a hlasování na plénu to ještě nevíme, ale to pak bude následovat. A tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, to je výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. A zpravodajem Boguslav Liberacky, který není přítomen, ale už jsme si teď to na to zvykli, ale postaral se o to, že bude zastoupen a to je Lucy Anderson. A ta není má slovo. Děkuji. Tak jsem velmi potěšena eh, tím, že eh, mě požádali Bohuslav Liberecky, abych ho nahradila, abych eh, prezentovala jeho zprávu, výnoční zprávu o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Vážení eh, členové výboru, další vážení kolegové. Evropská eh, investiční banka byla vždy eh, hlavním přispěvatelem projektů dopravy a byla takovým hlavním pilířem tohoto trhu. Byly to investice, které přispívaly k tomu, že rostly pracovní příležitosti a Eh, já osobně bych chtěl pohovořit o investicích v Londýně do naší dopravní infrastruktury. Kromě e Evropské investiční banky, tu jsou ještě další zdroje eh, infrastruktury, zdrojů, které se investují do infrastruktury, eh, například fond soudržnosti nebo strukturální fond. V tomto kontextu je důležité zajistit to, že budeme využívat nejrůznější zdroje a že tyto zdroje budou řádně koordinovány, koordinovány mezi různými aktéry, bankou a členskými státy. Tento koordinovaný přístup by měl být zaměřen na cíl EU, e, to znamená zlepšení legislativy v vlasti ten TIS. E, také bychom neměli zapomenout na to, že všechny finanční nástroje jsou navrženy tak, aby e, to šlo do podobných investic, investice, například strukturální fondy jsou zaměřeny na granty a ty jsou méně přitažlivé pro soukromé přispěvatele, zatímco Evropská investiční banka používá jiných nástrojů na bázi zisku a často se tady, to jsou to soukromé peníze. A pro proto zpravodaj zdůrazňuje e, důležitost ve svém návrhu staviska, důležitost toho, abychom e, skoordinovali komplementaritu a také doplňkové e, finance. Zpravodaj by rád zdůraznil to, že RB, Evropská investiční banka by měla přispět k geografické vyváženosti Eh, členské státy by měly rovným způsobem investovat z tohoto z těchto finančních prostředků do dopravního sektoru. V tomto kontextu je klíčové rovněž zúradnit, eh, že tady máme public, projekty PPP, ty by měly být rozpracovány tak, abychom měli právní jistotu pro ty, kteří jsou eh, angažováni v těchto projektech. Měli bychom se vyhnout kriminalizaci tím, že tady budou nejrůznější interpretace pravidel. A v neposlední řadě pan Liberacky vítá propojení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 Eh, v této oblasti je spoustu problémů a já jsem v první řadě chtěl poděkovat panu Librackému a paní Anderson za stanovisko, které sepsali. Jedná se tady o důležitou věc, je tady ve hře i ta finanční aktivita EIB, ale my z té zprávy chápeme, že mnoho věcí se ještě musí regulovat. Víme, že investice EIB eh, do dopravy jsou mohutné. Loni to bylo 40 milionů ze stran, 40 miliard ze strany EIB, které plynuly do oblasti dopravy. To je opravdu velká položka. EFSI, Evropský fond pro strategické investice, e, přišel až trochu později. Když se podíváme na to, co dělá EIB, tak vidíme, že infrastrukturní projekty mají spoustu projektů v přípravné fázi. Ale nic se nevidí v roce 2016, nevidíme vůbec žádné výsledky, zřejmě budou až po roce 2018. Nebylo by teda lepší, aby EIB eh, e to více zohledňovala? a, a aby eh, skutečně také na to upozornila tato zpráva hm, Protože já mám takový dojem, že tady prostě eh, se to hodně povídá, ale je tady velká neznalost věci. Eh, protože stále ještě nevíme plody těch investic. A hlavně, pane předsedo, jedná se nám přece o trvale udržitelnou dopravu. Máme tady eh, COP21, máme tady dohody různých agentur a víme, že inovace a aspekt trvalé udržitelnosti jdou ruku v ruce, takže já si myslím, že EIB mohla sehrát klíčovou roli pro investování do této oblasti. No a teď, abych se přiblížil k závěru, směru. Tato závislost na dotacích eh, je třeba, abychom se naučili řídit různé způsoby investic a také formy investic a zároveň hledět na to, jakým způsobem se mohou doplňovat, eh, protože celá řada členských států nevidí tuto komplementaritu a proto si myslím, že by bylo dobré, aby EIB eh, se snažila více vysvětlit ten koncept blendingu, abychom mohli eh, komplementovat, doplňovat jednotlivé formy financování. Děkuji a nyní Dominik Rike. Já si myslím, že je třeba ehm, ještě poněkud popřemýšlet nad touto zprávou, to, co jsem chtěl já říci a co tady už zaznělo. EIB to znamená banka. Funkce EIB není, protože není strukturou Evropské unie ani nefunguje uvnitř politických struktur a to je třeba zohlednit. Jistě se už tady uh, zdůraznila, eh, že tady máme společný zájem na tom, aby EIB spolupracovala s dalšími aktéry této oblasti, jak na regionální oblasti, eh, tak eh, na oblasti Evrop, v oblasti Evropské unie v hospodářské oblasti. A je třeba, aby tato zásada v investicích byla dodržována, zejména v oblasti strukturálních investic. Ale nicméně vidíme, že podívejme se na aktuální dění. Není tady vůbec žádné jasné vyjadřování a jasné kontakty mezi komisí, která vlastně předkládá návrhy o financování mezi eh, Evropskou investiční bankou. Mm, protože tady jsou určité mechanismy sice na komisi, která předkládá návrhy, jak využívat specifické fondy, jako například Connecting Facilities, ale i EFSI, ale oni nejsou spojeni s tím, eh, jak normálně banka funguje. EFSI eh, tady má být kontrolovaná také výborem specifickým, který v tom, k tomu byl pověřen v bance jako takové. Čili už to tady zaznělo, že třeba spojovat různé nástroje financování od státních dotací až do všech mechanismů záruk, tak jak to bylo definováno pro fondy. Já si myslím, že Nemůžeme výroční zprávu považovat, a to je ostatně předně této zprávy, eh, stejným způsobem eh, jako jiné oblasti, protože tady je něco, co by přímo mělo spojovat aktivity komise a propojit s aktivitami Evropské investiční banky eh, která má sice svůj velký plán investic a mechanismů záruk, ale je třeba tady lépe propojit tedy práci komise a banky. To bych rád zdůraznil. Hmm, protože eh, tady musíme mít jiný přístup k tomu. Uvědomme si, že banka funguje jiným způsobem. A proto musíme zohlednit to v našem přemýšlení o tomto tématu. Děkuji a není Maja Kyönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Děkuji Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji Liberackému za tento návrh. Mám pár poznámek a přijdu i s pozměňovacími návrhy. Za prvé chci připomenout, že pokud jste na to zapomněli, tak v parlamentu jsme minulý týden hlasovali o přijetí pařížské klimatické dohody. Klimatické změny se nezastaví potřebujeme nějakou praktickou akci. Většina těch akcí musí být nějak financována. O tom se už hovořilo. V budoucnosti by měly být eh, veřejné zdroje členských států a Evropská unie by se k tomu měla postavit způsobem, abychom redukovali emise, aby se dekarbonizovala ekonomika, aby se zmírnily dopady klimatických změn. Je to důležité i v sektoru dopravy. Hovořili jsme o financování ze strany EIB. Myslím si, že to je zásadní a doufám, že se to projeví v našem stanovisku. To také vyžaduje, abychom vyhodnotili projekty jiným způsobem, tak aby projekty, jejich dopady na životní prostředí a na klimat bylo, byly zjevné a viditelné, měli bychom změnit také způsob myšlení. Dopravní infrastruktura není jediné možné řešení, měli bychom se podívat, co můžeme udělat s tou stávající infrastrukturou tím, že bychom rozvíjeli provoz dopravy, automatizace, se rozvíjí velice rychle a já se obávám, že v tuto chvíli děláme věci, které nejsou úplně správné nebo jsou dokonce špatné ty investice a vycházejí pouze ze stávajících modelů a našich domněnek. Takže e, tady se v tom návrhu hovoří o dopravní infrastruktuře, mělo by se hovořit i o službách takže pozměňovací návrhy určitě předkládat budeme. Děkuji vám. Děkuji. Další Robert Zíle. Děkuji, omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale chci pogratulovat panu Liberackému k této důležité zprávě, protože tahle zpráva souvisí, souvisí s investicemi. Tady se jasně ukazuje to, co tento výbor už předvídal. 50 těchto investic se odehrává ve státech tzv. staré Evropské unie a eh, východoevropské země nedostaly finance na žádný seriózní projekt. To znamená, je tady geografická nerovnováha, která se v tuto chvíli jenom zvětšuje. Pokud se podíváme zpět na to, co bylo naplánováno, plánovalo se ta geografická vyváženost na 45 ale tato rovnováha v podstatě podstatě se opírá o tři velké země. A když se podíváme na sektor energetiky, tak eh, tam se plánovalo 30 na elektro- energii, na infrastrukturní projekty, 40 nakonec šlo do energetických projektů. Takže tyto problémy se daly předvídat. Máme tady velkou nerovnováhu. A na bratislavské schůzi v podstatě se rozhodlo, že EFSI se prodlouží o dva roky, ale v zásadě se nezmění nic a já jsem kriticky naladěný vůči tomu, co se děje. Pracovali jsme na rozvoji dopravní politiky a snažili jsme se podpořit eh, ekologicky příznivé dopravní způsoby, jako je třeba železnice, ale když eh, vidíme, kam směřuje financování, tak financování jde k těm typům dopravy, které se eh, rychleji vyplatí, kde jsou rychlejší kapitálové zisky. A proto si myslím, že ta liberackého zpráva by měla pokusit se naznačit tyto problémy a možná i změnit tuto politickou orientaci ze všech možných aspektů. Tak, jak transport, jak doprava si stanovuje své dlouhodobé cíle. Děkuji. A teď pan Feiling z komise. A teď přišel Harald Reuters, je rovněž vítán a budeme zvědaví na jeho příspěvek, i když neslyšel, o čem se tady diskutuje. Má ale velkou zkušenost a doufám, že ten deficit překoná. Děkuji, pane předsedo. Přeji hezké odpoledne, eh, dámy pánové, vážení poslanci eh, parlamentu. Eh, ano, neslyšel jsem diskusi, takže je trošku obtížné přímo reagovat na to, co říkali řečníci. Ovšem, rád bych ehm, z našeho pohledu řekl, že jsme v minulých dvou letech viděli, že tady máme facility v Evropě, které se velice pozitivně vyvíjely a eh, víte, že eh, téměř eh, všech, veškerý ten rozpočet ehm, byl tomu ehm, při, připsán 20 milionů eur. Byly to v průběhu doby a pak jsme tady měli také dobrou, dobrý počet projektů, s kterými se může pokračovat dál v následujícím období pokud samozřejmě bude eh, doplňkový rozpočet dispozici. A teď eh, eh, jsme se velmi se soustředovali na přidanou hodnotu, to platí pro přeshraničně, jde takhle o druhy dopravy přeshraniční, které budou příznivé vůči životnímu prostředí a také jsme se dívali na zeměpisnou vyváženost, kterou musíme vzít mm, v potaz a zajistit. Vsi zvláště bude v popředí této diskuse a mm, Eh, jsme také intenzivně eh, pokračovali. Eh, mm, viděli jsme celou řadu projektů, které se například koncentrují na naloďování a na železnice a na produkty, které se přesouvají přes železnice. Máme tady celkem 90 miliard eh, eur a máme dva takzvané programy eh, ve vyhodnotě 3,5 miliard eur, takže celkově je to 12,5 miliard eur. A myslíme si, že eh, to je úspěch v prvním roce EFSI a to právě Evropská komise zdůraznila ve svém návrhu. Mluví se tady o e, tom, že to bude na 500 milionů a bude to trvat až do roku 2020. Doufáme, že tímto budeme moci rozšířit e, tento nástroj EFSI na e, více, větší počet těchto projektů, které se soustředují na ekologicky příznivé projekty a které se snaží přijít sledovat i ty přeshraniční projekty. Takže Myslím si, eh, že se díváme vstříc velmi pozitivnímu vývoji a eh, zpráva vypracovaná tímto výborem, myslím, k tomuto eh, přispívá. A když jsem neslyšel, pane profesor, neslyšel diskuzi, pane předsedo, tak tady to ukončím a bude to nezbytné, tak budu reagovat. Jsem tedy k dispozici na další průběh schůze. Děkuji. Děkuji. Lucy Andersen, ještě jednou. Pak Bohuslav Liberacký, ano. ano um, um, já jsem pan Liberacký v tomto smyslu. Ano, vy jste neslyšel diskusi, ale mohla bych teda rychle podat takový krátký nástin, pokusím se o to. Uh, Hlavním body, eh, které jsme tady eh, nadnesli, myslím, že tady eh, jsme dosáhli určitého stupně politického konsenzu, jsou otázky, které souvisí s tím, že, se tady, že tady máme finanční prostředky pro projekty a že jsou tady kreativní možnosti, jak přijít různým zdrojům. Například Evropská investiční banka, to je, jsou to otázky, které mm, jsou pro nás velmi eh, důležité. Eh, hodně se toho tady řeklo, stejně tak jako ve zprávě o eh, geografické vyváženosti projektů mezi starými a novými členskými státy. A toto bylo důležité a zjevně i ekologické aspekty. A vím, že jste v tomto odlku z práce, ale mělo by se zajistit to, že proje- že mm, Evropská komise také přispěje k těmto projektům a zajistí, že ekologické eh, zohlednění bude v popředí všeho, co se bude mm, v této oblasti dělat. A dále koordinace je klíčem. Takže koordinace, jak už říkal Bohuslav, koordinace, komplementarita eh, a doplňkové zdroje. Takže si myslím, že určitě jsme se na tom hodně dohodli ve zprávě a i v tomto výboru. Da hatte sich Herr Reuters mal gemeldet und ich glaube, da sind wir einfach... Když se přihlásil pan Reuters, tak si myslím, že se shodneme na tom, že má ještě právo se vyjádřit. Děkuji. Pane Krámere, ano, rád bych reagoval na jednu konkrétní věc, to je to, co jste zmínila, a to je ono združování prostředků. K tomu stručně opravdu. Samozřejmě návrh komise předpokládá, Ehm, možnost združování zdrojů na to je miliarda eur, která bude uvolněna. Tahle miliarda už byla rezervována v, tý, eh, v tom nástroji Connecting Europe. Eh, je to v podstatě jeden ze základních prvků, ale s podmínkou, že to bude združeno z prostředky z EFSI nebo z bank. To je možnost eh, jak to otevřít vůči těm bodům, které vy jste zmínila. To znamená, že bude možnost se soustředit víc na ekologicky příznivé projekty, mít na paměti větší míru geografické vyváženosti. To v prvních letech EFSI bylo problematické, to opravdu ano. Také je třeba, aby to dosáhlo do členských států, které s tím mějí, měly obtíže, takže ta možnost slučování by měla rozšířit možnost projektů, dokonce i na ty projekty, které jsou z bankovního pohledu složité. Takže my na straně komise si myslíme, že tohle je pozitivní vývoj a myslím si, že tento výbor by to měl podpořit tak, aby se rozšířilo portfolio projektů, které děláme spolu s bankami. Děkuji. Děkuji. Vím, prosím. Toch nog een beetje tijd hebben. Pane předsedo, jelikož nám zbylo ještě trochu času, já bych rád využil tohoto času, abych se zeptal komise. Ten aspekt blending, čili propojování komplementárnosti, je vynikající a mně se tedy moc líbí to poslouchat, ale mě by zajímalo, co nám můžete říci o tom mechanismu spojování Evropy. Proto protože eh, se mi zdálo, že jsem slyšel, že celá řada projektů no pokročila, protože neměli možnost financovat je na lokální úrovni, protože nemají dostatek fondu. Možná, že by Evropská komise mohla na to zareagovat a řekla nám něco, když to nebude možné, bylo by to ale dobře, já jsem chtěl využít té příležitosti, tak nevím. No, eh, očekávám, že snad eh, budete moci na to zareagovat. Tady Hoffnung zuletzt protože naděje umírá. Poslední dám ještě jednou slovo panu Reuterovi. No, děkuji vám. Eh, mám, můžu odpovídat v angličtině? Eh, členovi Evropského parlamentu Samozřejmě Connecting Europe, European Connecting Facility má svá pravidla a e, pak, když se nepostupuje podle dohod, které je třeba dodržet v každém projektu, e, potom e, samozřejmě příslušný výbor generálního ředitelství komise buď pozastaví ten projekt a Eh, nebo ho zruší. Všechny tyto možnosti jsou otevřené. My jsme doposud, jak víte, měli dva takové případy v roce 2014. To bylo něco, co bylo rozhodnuto, kde bylo to schváleno v roce 2015 a jeden v roce 2016. Tyto projekty měly eh, lhůtu rok až dva roky. A Eh, teď o tom něco říci by bylo možná předčasné, ale eh, v posledním eh, nebo v současném víceletém rámci budeme podporovat spíše to víceleté portfolio, které by mělo běžet až do roku 2018 a v tom případě by možná jsme mohli získat peníze i pro ty projekty, které zatím neběží, jak víte, eh, tak eh, vlastně eh, máme tři až čtyřikrát větší možnost podporovat projekty než ty, které vybereme. To znamená, jeden projekt může být absorbován druhým. To my ne nezbytně chceme, protože my samozřejmě se snažíme vybírat projekty s velkou evropskou přidanou hodnotou, ale eh, řada z nich má eh, ten, tuto povahu, ale nepodpořili jsme je, protože nebyly v souladu se všemi požadavky. Čili nemyslete si, že my chceme pouze získávat peníze tím, že některé projekty pozastavujeme, ale jedná se o ty nesrovnalosti a je třeba zabezpečit, aby eh, projekty běžely v souvislosti s tím, co bylo dohodnuto pro jeden každý z nich. Čili ne, nejedná se o matematiku, čili já nevím, pokryt 10-20%, ale všechny projekty třeba sledovat, zda dodávají to, co bylo schváleno. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A tím jsme takřka uzavřeli naši schůzi, tedy všechny body pro dnešek, ale ještě vám chci říci, že 13. října je vyprší lhuta, promiňte, opravuje se pan předsede, lhuta pro pozměňovací návrhy 14. října, hlasovat se bude v našem výboru 10. v Ekonu 29. a na plénu potom v prosinci. Tím pádem jsme ukončili dnešní zasedání a my budeme pokračovat se zasedání koordinátoru a tudíž chci požádat ty, kteří se nesmí účastnit eh, eh, zasedání koordinátoru, aby opustili místnost. Myslím si, že jsme na tom velice dobře v čase, můžeme pokračovat. Možná, že by si Lucy mohla zavolat Ismaila Ertugas, aby také se mohl dostavit, ano. A v tom případě bychom po krátké přestávce mohli pokračovat dál. A pakliže Ismail hned nedostane jako první slovo. Pakliže Roy, pan Roy tady zůstane, tak může dostat vlastně také hned slovo, jak zahájíme zasedání koordinátorů.